zasedání zahájeno. Vážené dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně. 22. březen. Černý den pro Belgii. Černý den pro Evropu. Zrádní vrazy spáchali eh, hrůznou sérii teroristických útoků v Bruselu. 132 nevinných lidí mrtvých, 340 nevinných lidí zraněno, částečně velmi těžce. Toto je bilance těchto hrůzností, bilance nelidskosti. Zločinci z IS eh, zaměřovali se se svými atentáty na srdce Evropy. Na Brusel, který slouží evropským institucím a mnoha ostatním orgánům a který jim skýtá domov. Na Brusel toto mnohojazyčné, kosmopolitní a tolerantní město, které stělesňuje naši otevřenou evropskou společnost. Především však byla tato banda zločinců zaměřena na nelidské oběti Bruselu. Útoky Eh, na veřejná místa jako letiště nebo metro jsou schválně zacíleny proti nevinným lidem. Proti mužům, ženám, ale také proti dětem. Cynická vypočítalost takovýchto atentátníků znamená ochromit celý Brusel, Belgii, celou Evropu a uvést ji ve strach tak aby strach a nenávist ovládl naše srdce. A proto musíme zůstat uvážliví. Ne každý muslim je, musí být hned obecně podezříván. Ne, islám s primitivní, smí vydávat na rovinu primitivním islamismem vraženým. A proto musíme eh, uctít památku těchto obětí a jako Evropané to musíme učinit solidárně. Musíme stát semknutí proti tomuto strachu. Nesmíme se nechat nakazit eh, na, eh, nenávistí atentátníků. Nesmíme reagovat nenávistí na nenávist. Násilím nelze reagovat na násilí ale je tady rostoucí nedůvěra a strach který, proti kterým bychom měli bojovat s odvahou a e, semknutostí. S cílem udržet svobodu všech a obhájit naši demokracii. A důstojnost všech lidí, tak aby bychom ji zásadně na ní dbali a ochraňovali Nesmíme zapomenout na to, že lidé na celém světě se stávají téměř denně obětí, obětmi těchto džihadistů, v Afghánistánu, Pakistánu, v Iráku, na pobřeží Slonoviny, v Turecku, v Tunisku, Egyptě, v Syrii, v Somálsku, v Nigérii. Ve všech těchto zemích, dámy a pánové, byly v minulých měsících um, zabiti ne, ne, nevinní lidé, a to po stovkách, stali se oběťmi těchto teroristů. Byl jim vzat život. A přitom tento seznam ani není ještě úplný. Nesmíme si nic tady nalhávat. Tento teror je globálního rázu a ostatně většina obětí tohoto teroru jsou muslimové. Tento teror je globální výzvou. A nebudeme moci proti tomuto bojovat jednotlivými národními opatřeními. Boj proti terorismu znamená, že musíme eh, stát společně všichni v Evropě a také ve světě. Milí kolegové a kolegyně, jménem Evropského parlamentu přeji zraněným, aby se rychle uzdravili a vyjadřuji naši plnou solidaritu rodinám a příslušníkům eh, rodin nevinně zavražděných lidí. Obětem a jejich příslušníků, jejich nejbližším eh, patří náš, náš soucit. Oběti tohoto teroru ctíme v Bruselu a také na jiných místech ve světě. Nezapomeneme na ně, nesmíme na ně zapomenout. Poprosil bych vás, abyste uctili památku těchto obětí eh, minutou mlčení, abyste se pozvedli. Děkuji vám. Zápis a schválené dokumenty zasedání z 10. března 2016 eh, jsou k dispozici, jsou proti tomu prosím námitky. Tím je, můžeme považovat eh, tento zápis za schválený.